Colleghi, cominciamo la seduta. Vážení kolegové, začneme dnešní zasedání. Paní komisařko, poslanci, ráda bych vás přivítala eh, zde v Evropském parlamentu na zasedání tohoto meziparlamentárního výboru. Máme velice důležité zasedání a to hned z několika důvodů. Máme tu dohromady zástupce 28 parlamentů, 16 poslaneckých sněmoven a také zástupce jedné země, eh, která není členem Evropské unie. Za druhé, druhý důvod, eh, chtěla bych eh, zdůraznit skutečnost, že dialog s národními parlamenty za přítomnosti paní komisařky Mostromové je zcela v souladu s pravomocemi Evropského parlamentu. Já chci připomenout, že Evropský parlament učinil z boje proti zločinecké trestné činnosti jednu z priorit Evropské unie. Tedy eh, Nyní je to poprvé, kdy má Evropský parlament k dispozici speciální výbor, který se zabývá právě zločineckou trestnou činností a praní, boje proti praní špinového peněz. Takže já bych vám chtěla ještě jednou všem srdečně poděkovat za to, že se účastníte tohoto našeho společného zasedání. Mohu říci, že se nacházíte v úplném středobodu toho výměnu, té výměny názorů E, mezi členy tedy národních parlamentů a Evropského parlamentu a doufám, že tato výměna názorů a zkušeností nás všechny obohatí. Já vám vysvětlím také strukturu naší rozpravy, ale ještě chci říci, že dnes dopoledne proběhla rozprava o pozměňovacích návrzích. Bylo jich dohromady 744, které předložili zástupci jednotlivých politických stran a náš výbor Krim eh, schválil návrh zprávy na téma pr- eh, boj proti praní špinavých peněz a boj proti trestné činnosti. Pan zpravodaj Jakolino nám o, této, o těchto svých zprávách ještě pohovoří, ale mohu říci, že celkově tedy to byl úspěch, že prošel tento první velký balíček pozměňovacích návrhů. Prokazuje to, cestu, jak bychom měli nadále postupovat v boji proti trestné činnosti. Takže, co se týče ještě struktury naší následující rozpravy na úvod, pohovoří paní spravodajka, pa, pardon, paní komisařka, řekněme na nějakých úvodních 20 eh, minut, poté ji můžete klást otázky a paní komisařka bude muset odejít. Kolem 16. hodiny pan zpravodaj Salvatore Jakolino nám představí nebo uvede tedy do diskuze, představí nám ty pozměňující návrhy, eh, o kterých se tu jednalo dnes dopoledne, to znamená, on pohovoří na nějakých pět minut, poté proběhne kolečko otázek a odpovědí na nějakých následujících 40 minut a od 16.40 eh, 16.50, pardon, se budeme věnovat tématu korupce. Zase uvede nás pan zpravodaj, následovat bude 40-minutové kolečko otázek a odpovědí a poslední část ta bude věnovaná právě eh, debatě o praní špinavých peněz a budeme uplatňovat zase stejný mm, postup, úvod, výměna otázek a odpovědí. Na závěr závěrečné poznámky přednesu já, pan zpravodaj, a v 18.30 nás čeká společný koktejl. Ještě co se týče vašich příspěvků, mm, zorganizovali jsme to tak, aby všichni kolegové mohli pohovořit, i když samozřejmě je nás mnoho, takže asi nebudete moci se všichni vyjadřovat ke všem tématům, protože je nás tady tu mnoho a aby tedy celé to odpolední zasedání probíhalo plynule, tak bych eh, vás chtěla vyzvat, abyste vždy dodržovali řečnickou dobu dvou minut a kladli takové otázky, které vás nejvíce zajímají. Náš sekretariát vypracoval určitou metodu, která nám má usnadnit tuto debatu. Připravili takové kartičky, které mají různé barvy a každá barva pak připadá právě tomu jednotlivému tematickému okruhu. Bílé kartičky eh, se týkají té obecné diskuze s paní komisařkou Modré kartičky se týkají debaty o trest, organizované trestné činnosti, oranžové korupce se týkají korupce a zelené praní špinavých peněz. Takže prosím, používejte ty vaše kartičky podle eh, vašich zájmů a naši sáloví pomocníci vám je odeberou a přenesou je nám vždy dáme slovo evropským poslancům, národ, dvěma národním poslancům, jednomu evropskému poslanci. Takže ještě jednou vždy položí otázky dva poslanci národních parlamentů, následně jeden poslanec Evropského parlamentu. Pokud eh, bude zapotřebí tento způsob nějak změnit v průběhu zasedání, tak to samozřejmě učiníme, aby toto naše zasedání bylo velice úspěšné a plodné. A myslím si, že Mnoho z našich kolegů z výboru Kryme se nyní nacházejí na zasedání výboru eh, Libe. Já sama bych tam měla být, protože jsem stínovou zpravodajkou za eh, naši politickou skupinu, nicméně vzhledem eh, k tomu, že tu máme dnes tak důležité setkání, tak si myslím, že bychom mohli hned začít a předám slovo paní komisařce. Ladies. Děkuji, Sonio. Dámy a pánové, jsem velice rád, že s vámi dnes odpoledne mohu být. A to, že jste zde, eh, ukazuje, jak je důležité projednávat tyhle důležité věci společně, tedy mezi Evropským parlamentem a poslanci národních parlamentů. No, máme dobrou příležitost podívat se na to, kam jsme to v Evropě dotáhli a co nám ještě zbývá. Zaměřím se na eh, aktivity ve třech oblastech, ale samozřejmě jsem si vědomá, že eh, ještě můžeme narazit na jiné na oblasti. Za prvé eh, jsou to eh, kriminální trhy, jako je kybernetická zločinnost, obchodování s lidskými bytostmi, straně zbraněmi a s drogami. Potom je to pronikání trestné činnosti do legitimní ekonomiky potom je to zlepšování informačních toků mezi členskými státy a agenturami EU, které bojují proti trestné činnosti. Teď se podíváme na potřeby financování. Jak asi víte, platí Lisabonská smlouva a ta eh, klade eh, mm, eh, důraz na boj s organizovaným zločinem na evropské úrovni. Máme tady Stockholmský program a také oblast vnitřní bezpečnostní strategie, kterou komise zpracovala v listopadu 2010 a kterou členské státy přijaly a také si stanovaly priority v rámci svého cyklu. Lisabonská strategie změnila v rozhodování v tomto. Evropský parlament je plně zapojen, ale i národní parlamenty mají mnohem silnější roli a proto je tak důležité, abychom se setkávali na takovýchto fórech a mohli e, se bavit e, například mezi komisí komisí a vámi také. Začneme tedy eh, s eh, kriminálními trhy. Kybernetická zločinnost. To je oblast, kde stále více vidíme sofistikované a organizované eh, skupiny pachatelů. Potřebujeme bezpečnost v každodenním životě a občané eh, potřebují eh, věřit tomu, že internet je bezpečné místo na obchodování, stejně jako podniky. Je to důležité eh, pro nárůst důvěry a transakce musí být bezpečné a osobní data musí být chráněna. Důležitý krok byl přijat, když, byla, když bylo v lednu spuštěno Centrum pro boj s kybernetickou zločinností. Právě toto eh, centrum se stalo eh, zdrojem pro eh, zkušenosti s, nebo pro boj s kybernetickou zločinností. Kolegyně Nelly Cruz, která zodpovídá za v digitální v ekonomiku a kolegyně Hety Ashton, vysoká zmocněnkyně, spojili sílu se mnou a vypracovali jsme v tedy eh, s příslušnou strategii pro boj, eh, tedy pro kybernetickou bezpečnost a spolupracujeme na ní tady s Evropským parlamentem. A národní parlamenty zde se hrají důležitou eh, roli v dohledu nad rozvojem národních kybernetických strategií. Před Vánoci jsem také společně s ministrem spravedlnosti ve Spojených státech Erikem Rickem Hondrem eh, spustila globální alianci proti zneužívání dětí online eh, sexuálnímu. Eh, jedná se o iniciativu 50 zemí z celého světa, které na nejvyšší úrovni politické se zavazují, že bojovat, budovat, budou bojovat proti tomuto Eh, zločinu na nejvyšší úrovni. Eh, týká se to identifikace eh, obětí, stíhání pachatelů, snižování počtu v zobrazení, zneužívání sexuálního dětí, které jsou k dispozici online a také výměny názorů o tomto problému. A tím se dostávám k souvisejícímu eh, problému a sice eh, převaděčství, čili eh, obchodu s lidskými bytostmi. To je strašné porušení lidských práv a také velký zdroj finančních zisků pro organizovaný zločin. Je to závažný trestný čin a komise eh, vydala minulý týden první zprávu, která se toho týkala a ukaz, ta ukazuje, že eh, je tady nárůst 18% pokud jde o počet identifikovaných a předpokládaných obětí, ale 13% pokres v Eh, eh, počtu obviněných. To je eh, takový levný zločin pro organizovaný zločin, protože potom, protože je málo pravděpodobné, že, se, že přitom budou přichyceni pachatele. Potom je, si myslíme, že bychom měli začít novou směrnicí, kterou by měly transponovat členské státy do 6. dubna tohoto Eh, roku nebo ji měli transponovat. Je to velice důležitá legislativa, eh, která zavádí eh, nulovou toleranci vůči obchodníkům s lidskými bylostmi a stanoví trestní postih. Tohle bylo všechno přijato velice za krátkou dobu v Evropské unii, ale jenom devět členských států zatím transponovalo tu směrnici plně. A, a my to samozřejmě analyzujeme. Všechny členské státy musí plnit své povinnosti a všichni to hrozně chtěli, tu směrnici. Takže si myslím, že národní parlamenty tady mohou sehrát velice důležitou e, roli a zatlačit na naplnění té směrnice tak, aby už e, brzo fungovalo ve všech zemích. Potom ke střelným zbraním, jak víte, tak e, ty se používají v řadě odvětví trestné činnosti a jsou hrozbou eh, bezpečnosti skutečné i vnímané ze strany občanů. Eh, v, za poslední eh, rok ve Francii, v Belgii, v Norsku došlo k tragickým událostem, které jenom potvrdili potřebu efektivně jednat. Potřebujeme strategii boje proti pašování zbraní a mělo by tady, mělo by tady být pravidla, která se budou týkat obchodu eh, se zbraněmi, jejich oběhu a tak dále. A eh, těšíme se na eh, spolupráci s tímto výborem i s národními parlamenty o tom, jak ten problém řešit. Také máme veřejné připomínkové řízení, které se týká rizik vyplývajících ze, ze střelných zbraní. A to by se, tím bychom se také měli dostat, dostat k dalším postiženým stranám, jako jsou oběti. A potom je tady pašování drog. To je největší eh, trh kriminální. Eh, v Evropské unii se eh, spotřebuje podle odhadu 124 tun kokainu. 4 miliony uživateli a dojde k 7,5 tisícům předávkování v Evropské unii a v Norsku. To jsou číslo za poslední eh, rok. V MCDDA, to je eh, agentura, která sleduje drogy, a eh, v Europolu vypracovali první zprávu evropskou o drogových trzích společně s komisí. Tam se spojily vědecké údaje a spravodajské údaje tak, aby to pokrývalo produkci, pašování i spotřebu a tímto eh, jsme se dostali eh, k problémům, jako je mobilní výroba amfetaminu, agresivní internetový marketing legálních eh, drog zranitelným mladým lidem a pomůže to také tedy doplnit naše chybějící poznatky na evropské úrovni. A teď se dostávám k Mm, nahlodávání legitimní ekonomiky. Víme, že kriminální ekonomika eh, je eh, založená na hotovosti. Mm, v organizovaný trestní čin legitimizuje obrovské eh, zisky tím, že se dostává, proniká do legální ekonomiky a narušuje její fungování a nahlodává pravdní stát. A proto se snažíme působit proti praní špinavých peněz a harmonizovat pravidla o přeshraniční konfiskaci výnosů. Praní špinavých peněz je samozřejmě eh, složitá eh, v aktivita široce rozšířená a je důležité eh, s posílit spolupráci jednotek finančního spravodajství a mm, dalších mezi členskými státy. Existuje platforma jednotek finančního spravodajství, které se vyměňují informace o správných postupech mezi členskými státy a také mezi komisí. Také jsme eh, nedávno přijali čtvrtou eh, směrnici proti praní špinavých peněz, tak abychom vylepšili eh, náš právní rámec po přijetí revidované, revidovaných doporučení FATF. Zaměřujeme se tedy nejenom na praní špinavých peněz, ale také na korupci. To je další způsob, jak se dostat do legitimní ekonomiky. Týká se to každého členského státu, i když v různé míře. A odhaduje se, No, konzervativně, že by eh, to mohlo být eh, stejné i jako jeden evropský rozpočet každý rok, ten objem korupce. A samozřejmě to také nahodává demokracii, eh, v legitimitu volených zástupců a sociální předivo. A proto komise letos se rozhodla eh, vydat zprávu zaměřenou proti korupci letos v létě a ta by měla eh, pomoci zvýšit důvěru mezi členskými státy, podporovat eh, správné postupy a zajistit politickou podporu k boje proti korupci. Zpráva bude testovat zjištění z evropské úrovně i z jednotlivých členských států a půjdeme cestou konstruktivní kritiky jednotlivých členských eh, států. Tímto způsobem bychom eh, měli dosáhnout efektivních národních protikorupčních politik. Eh, podpora Evropského parlamentu a národních parlamentů je tady klíčová a my doufáme, že se budete držet těch konkrétních doporučení, protože eh, samozřejmě existují eh, velké silné zájmy, které se budou eh, snažit rozmělnit závěry této zprávy. A doufám, že jakmile bude zveřejněna, tak se to snažit o naplnění jejich doporučení. Jak Sonja právě řekla, když vysvětlovala eh, absenci některých eh, kolegů, tak eh, stávající nástroje pro zmrazování a řízení a konfiskaci výnosu trestné činnosti nejsou dostatečně efektivní. Proto jsme navrhli směrnici o konfiskaci a získávání a zpětné získávání výnosu z trestné činnosti v Evropské unii, která usnadní členským státům skonfiskovat výnosy z organizovaného zločinu. Já doufám, že ta směrnice dopadne úspěšně, protože to bude velice důležité nějaký legislativní předpis. Potom závěrem potřebujeme lepší informování mezi eh, národní úrovní a evropskými institucemi. Máme Europol, který eh, má přidanou, který přidává hodnotu, protože usnodňuje eh, výměnu informací a analýzy a posun k většímu přeshraničnímu informování znamená samozřejmě posílení kultury mezi policejní výměny. Máme tady mechanismy, ale ty se nepoužívají. Není tady ta kultura, musíme se snažit e, lépe spolupracovat. Máme tady například švédskou iniciativu, ale málo členských států ji používá. Potřebujeme se postupně e, dostat k evropské kultuře policie prostřednictvím školení a na to reaguje e, návrh na reformu právního základu pro Europol ten návrh zavádí, a to by mohlo eh, zajímat samozřejmě i poslance, nové, nový mechanismus pro eh, parlamentní přeskum, včetně národních parlamentů, postupem eh, informování ex ante a ex post a také prostřednictvím konzultací. Evropský parlament a národní parlamenty budou zapojené do debaty o víceletém programu práce agentury. Evropský parlament a národní parlamenty také budou dostávat informace Eh, prostřednictvím výročních eh, zpráv a účetních uzávěrek eh, budou dostávat posouzení hrozeb strategické analýze, obecné situační zprávy, které se budou týkat cílu Europolu a také výsledky studií pro Europol a také zprávy o počtu a kvalitě informací poskytovaných Europolu členskými státy. A byli bychom rádi, aby v Europol a Evropský parlament umožnili přístup k utajovaným a citlivým informacím, pokud to samozřejmě tedy bude eh, vhodné a možné. A z hlediska školení jsme navrhli eh, spojit Europol a policejní eh, akademii CEPOL, tak abychom měli lepší Eh, vazby mezi vzděláváním a, a v operativou a také dosáhne lepšího využití prostředků vzhledem ke stávající potřebě šetřit. A tím bychom měli eh, také dosáhnout eh, lepší kvality vzdělávání. Samozřejmě na to na všechno je třeba peněz. Vyjednávání o víceletém finančním rámci stále probíhají. V oblasti vnitřní bezpečnosti komise navrhla velké zjednodušení a myslím si, že to, eh, ať už se dobereme k jakémukoliv číslu, tak to zjednodušení je podstatné. Také jsme eh, se posunuli ke sdílenému eh, hospodaření, díky kterému členské státy lépe budou moci používat našich odborných poznatků. V bezpečnostní oblasti bychom se chtěli posunout k jednotnému fondu pro policejní spolupráci, boj s terorismem a pohraniční bezpečnost. A potom bychom mnohem flexibilněji mohli rozdělovat eh, finanční zdroje na základě víceletého platování každého členského státu. A tady opět eh, vzlížím kolegům, eh, ke kolegům z Evropského parlamentu, aby nás tomto podpořili. Vážení poslanci Evropského parlamentu i poslanci národních parlamentů, Milá samozřejmě mohla bych hovořit ještě mnohem déle, ale chtěla bych nechat prostor pro eh, eh, toto téma. Děkuji vám mnohokrát a těším se na plodný dialog. Děkuji mnohokrát. Cecilie, já musím říci, a chtěla bych to skutečně zdůraznit, že je velice dobré a příhodné, že můžeme mít tuto výměnu názoru s kolegy z národních parlamentů z jednoho prostého důvodu. Práce v našem výboru vlastně znamená, že jsme schválili první e, zprávu a je to nesmírně důležité pro parlament. Dovolte mi však říci, je to rovněž důležité pro bezpečnost a svobodu 500 milionů obyvatel. Je to poprvé, co Evropský parlament rozhoduje o zřízení specifického eh, výboru eh, pro potírání kriminality a praní špinavých eh, peněz. A to bylo možné díky tvé ochotě, milá Cecílie. Já si vzpomínám, když jsem vlastně dala takový první dotaz který možná byl, se jevil jako banální. My jsme prostě chtěli vědět, a bylo to před dvěma lety, zda budou existovat nějaké studie a zda existuje nějaká představa o tom, jak veliké jsou škody nelegální ekonomiky a jaký má dopad na legální ekonomiku, jaké kriminální organizace existují, Zda je to fenomen ve všech členských státech či pouze v části členských států. Chtěli jsme vědět, jak vypadá situace v záležitosti korupce a praní špinavých peněz, jaký vliv to má na hospodářský život v Evropské unii. A odpověď, kterou nám poskytla Cecílie tenkrát, byla naprosto jasná. Něco, co charakterizuje politiku pro potírání těchto jevů. Cecilie řekla, že ve všech 27 členských státech bohužel existuje tento fenomén stále silnější přítomnosti organizovaného zločinu Eh, ve výboru Libe jsme eh, vypracovali zprávu k organizovanému zločinu. Já jsem měla tu čest být zpravodajkou a poté došlo také ke schválení v říjnu 2011, ke schválení této zprávy. Potom jsme pokračovali, eh, poprosili jsme o to, aby byl nasazen, zřízen tento specifický výbor. A přes rok vedeme slyšení k různým tématům. Nejde jenom o to, abychom lépe pochopili situaci, ale také, abychom vypracovali záležitosti, které jsou nezbytné pro justici i pro politiku, aby bylo možno um, zajistit, aby všichni ti, kteří bojují proti organizovanému zločinu, měli pocit, že se jim dostává podpory a že táhnou za společný konec provazu. I my jsme před několika dny byli týden ve Washingtonu jako výbor. Chtěli jsme se podívat na to, jak tam vypadá spolupráce se třetími státy. Víme, jak důležitá je role spojených států v této oblasti. Byli jsme tam ve stejnou dobu Cecílie, jako Cecílie. Setkali jsme se s nejrůznějšími zástupci agentur, ministerstev, kteří se zaobírají potíráním praní špinavých peněz a korupce. Setkali jsme se s náměstkem ministra Koulem, eh, s náměstkem ministra financí Spojených států a hovořili jsme také eh, o trestných činech souvisejících s těmito jevy a měli jsme velice čilou výměnu názoru protože hm, ve Spojených státech je velice dobrý funkční, fungující systém, co se týče zabavování majetku při stíhání trestních činů a národní poslanci eh, budou mít možná specifickou situaci. Dnes jste přišli k nám a je to vynikající příležitost pro to, abychom si vyměnili názory. Doufám, že budete podporovat práci našeho výboru eh, protože eh, bude skutečně rozhodující, čím lepší, čím více budou národní parlamenty podporovat tuto práci, tím bude i naše práce lepší. Mm, rovnou zahájím tedy eh, spol- rozpravu. Omlouvám se pak, že správně nevyslovím vaše jména. Eh, nyní se přihlásil pan Duan Hanika ze Švédska, z Řížského sněmu. Ráda bych mu předala slovo. A potom pan Miroslav z České republiky ze Senátu. Začneme švédskou kolegyní. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, za švédský výbor pro spravedlnost bych chtěla říct si následující. Eh, týče se to možného vytvoření úřadu úřadu Evropského státního zástupce takovéto osobnosti na úrovni Evropské unie. Pokud by komise hodlala pokračovat eh, s tímto plánem a vytvořit takovéhoto zástupce pro Evropu, tak si to bude vyžadovat eh, určitou legislativní iniciativu a ráda bych věděla, zda uh, Eh, tento výbor také eh, je toho názoru, že si to bude vyžadovat předběžnou hloubkovou analýzu. Děkuji a nyní pan Miroslav Nenutil za Českou republiku, za Český senát. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a panové, eh, děkuji organizátorům za uspořádání tohoto jednání. Chci vás jen krátce seznámit s pozicemi Senátu parlamentu České republiky k bodům, které tvoří program tohoto jednání. Český senát se dlouhodobě zabývá problematikou boje proti organizovanému zločinu, korupci a praní peněz. V oblasti prevence finanční kriminality Senát podporuje přejímání mezinárodních standardů do práva Evropské unie. Ve svém usnesení k návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a k návrhu nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků však upozornil na možný nesoulad směrnice s garancemi základních práv. Zákaz, aby pachatelé jakýchkoliv trestních činů, včetně těch, které nesouvisejí s podnikáním a terorismem, měli účastnický podíl v povinné osobě, se nám jeví jako nepřiměřený. Senát České republiky celkově zastává názor, že při právní úpravě prevence praní peněz a financování terorismu je třeba vycházet z analýzy konkrétních případů takové trestné činnosti a v co největší míře využít poznatku instituci zabývající se monitorováním a koordinací vyšetřování, jako je například Europol. Český senát podpořil také návrh směrnice o trestě právní ochraně eura a jiných měn proti padělání. Nicméně stejně jako již v případě návrhu směrnice o boji vedeném trestně právní cestou, vedeném trestně právní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie upozornil, že legislativní činnost Unie v oblasti trestního práva musí dbát principu proporcionality a nesmí narušovat systematiku trestního práva v členských státech, není-li to nezbytné k dosažení cílů této činnosti. Harmonizace skutkových podstat je nepochybně přínosná, zatímco sjednocení výše trestu může založit neodůvodněné rozdíly v trestních sazbách podle toho, zda jde o činy upravené směrnici nebo ne. E, jenom krátce Senát mimo jiné zdůraznil, že i úprava dolní hranice sazby trestu odnětí svobody by se neměla dotýkat vnitrostátních předpisů, které umožňují uložit trest pod touto dolní hranicí, například obviněnému který spolupracuje se státními orgány a napomůže tak k odhalení a vyšetření další trestné činnosti. Nebyl to dotaz, ale konstatování a děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní za Evropský parlament paní Tanja Fajon. Hvala lepa um, za besedo, gospa predsedujoča. Um. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nesmírně těší, paní komisařko, že jste přítomná tomuto setkání. Myslím si, že tato výměna zkušeností v tomto výboru je nesmírně důležitá. Dnes eh, jsme přijali velice významný dokument eh, pana Jakolína týkající se potírání organizované kriminality a praní špinavých peněz. Eh, eh, je také důležité, aby také politici, kteří, u kterých je podezření z korupce, nemohli kandidovat a je dů, také důležité mm, sestavit seznam takové černé listiny všech, kteří jsou zapleteni do korupce. Nejdůležitější je, abychom založili evropského státního zástupce. 96. Eh, článek Evropské smlouvy to vlastně definuje, ale Evropská komise dodnes eh, nenavrhla žádné konkrétní kroky, jak by takový úřad měl být zřízen. Ten takový úřad by měl podněcovat národní instituce efektivně pracovat a zkracovat řízení. Myslím si, že je nejvyšší čas, abychom dosáhli v této oblasti pokroku. Možná, že byste k tomu mohla něco říci. Co lze očekávat v této oblasti? Druhá věc, která mě zajímá, se vztahuje ke korupci a ke zprávám, které tento rok chce zveřejnit Evropská komise. Víme, že každoročně eh, se zpracávají zprávy o vnímání korupce v členských státech a Transparency International zveřejňuje takové zprávy, ale neexistuje žádná společná definice korupce a organizovaného zločinu. Eh, naše doporučení eh, to vyžadují. Proto se chci zeptat, jak nahlíží Evropská komise na sestavování této zprávy, na základě jaké definice, na základě jakého vnímání, na základě jakého posuzování se chce dospět k poznatkům pro to, aby tyto zprávy měly pevný základ pro další opatření. Děkuji. Děkuji, Tania. A nyní za polský senát pan Jan Rulesky. Sobie na dvě úvahy. Po pierwsza... Děkuji. Já bych chtěl vyjádřit dva názory. Jako první bych chtěl říci, že mám pouze velice krátkou řečnickou dobu, abych tyto myšlenky mohl rozvíjet. Hodně se již hovoří o tom, že je nutné bojovat proti korupci, proti trestné činnosti, ale nik, zatím jste nic nezmínila o prevenci. Možná tu spadlo jedno takové slovíčko o prevenci, ale bylo to pouze v souvislosti s drogami a uh, narkotiky, ale myslím si, že korupce ta je nakažlivá jako viry a začíná to už někde na školním dvorku, kde si děti hrají a pak postupně to nabírá větších rozměrů, organizovaných eh, formátů a je Tedy jasné, že mnozí lidé se do takovýchto kruhů dostanou, i přesto, že jsou to talentovaní, šikovní lidé. A, ještě bych chtěl říct si tedy, že i tedy ta korupce může začínat i na území škol. A I tam můžete dostávat nějaké ty dárečky. A v mnohých zemích je takováto korupce považována jen za nějaký normální zvyk a ne za trestnou činnost. A paní komisařka eh, říkala, že to nepřináší škody, tedy že to přináší škody i eh, celkové společnosti. A myslím si tedy, že v této zprávě, v tomto dokumentu by se mělo zmínit eh, právě to, že by se eh, měla věnovat pozornost prevenci a určité výuce i na školách. Eh, měli jsme ve školách i výuky náboženství nebo hodiny o tradicích, o kultuře. A dnes eh, jsou tu opravdu různé zvyky, něco v některé zemi je běžným zvykem, v jiné zemi eh, takovéto postupy mohou být eh, nepřijatelné. Pak eh, druhá myšlenka, chtěl jsem říci, ostatně vyjádřila to i má předřečnice, že když hovoříme o korupci, často se opomíjí korupce o politiku, často se to objevuje v médiích, a má to tedy i tu negativní stránku, protože z toho vlastně vyplývá, že když eh, dojde ke korupci, eh, tak se to týká tady hlavně politiků, ale ohledně takového toho běžného člověka, eh, to si lidé příliš nechtějí vzít za srdce. Většinou tu korupci spojují pouze s politiky. Děkuji a nyní za uh, řecký parlament. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνάντηση. Ε, όπως επίσης... Děkuji. Chtěla bych poděkovat za organizaci dnešního setkání a také bych chtěla poděkovat paní komisařce za velice detailní prezentaci. A pokud by bylo možné, ráda bych položila následující otázky. Co se týče těch mezinárodních studií, jsou tu země, ve kterých dochází k pašování drog, obchodování s lidmi a existují tu určité usnadňující prvky, to znamená charakteristika geografická, charakteristika té země, otevřené přístavy nebo ekonomická krize. To jsou všechno důležité faktory, které k tomu vedou. No a na základě takovéhoto pozadí pak eh, je důležité si uvědomit, že abychom proti něčemu takovému bojovali, potřebujeme eh, provést určité investice, protože jsou tu země, které byly tvrdě postiženy hospodářskou krizi, eh, musí zavádět úsporná opatření, dochází k snižování prostředků pro soudnictví, pro policii, postihuje to celé veřejné služby. Takže já se ptám, jak je možné, Eh, aby takovéto země, které jsou hodně postiženy tou hospodářskou krizi, aby tedy činili to, co se od nich očekává. A jak tedy umožnit, aby tyto země vůbec mohly nějak účinně postupovat eh, v této sféře. Protože země, které vlastně soukrotě postiženy krizi, tak budou zase tím slabým, to, eh, tím slabým článkem řetězu a následně to bude mít dopady na další země. Děkuji a nyní za Evropský parlament pan Birnutonda. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem uh, britský poslanec uh, v liberální frakci v Evropském parlamentu a rád bych se paní komisařky zeptal na následující. Čelíme tady mimořádnému paradoxu. Jak právě paní komisařka řekla, Organizovaná, organizovaný zločin eh, dosahuje enormních rozměrů a stále roste. Stojí nás miliony pracovních míst a stovky miliard na daních. A my potřebujeme daně i e, pracovní místa. Takže e, máme před sebou e, obrovský kus práce a velké přínosy, které můžeme získat. Ale paradoxem je, že vlády, národní vlády, tohle vážně neberou, nejednají příliš rychle a nevěří si nechceme s tímhle členským státem sdílet tyhle informace a tak dále. Takže ve výsledku eh, se děje příliš eh, málo a příliš pomalu. Takže otázkou je, jak dotlačit, aby eh, národní vlády aby jednali rychleji, aby spolupracovali a zachránili ty miliony pracovních míst a, a 100 miliony daňových výnosů. Takže já se chci zeptat paní komisařky, a je to obtížná otázka, jak motivovat vlády. Budeme strašit eh, veřejnost tím, eh, že eh, budeme hovořit pořád o téhle katastrofě, která nás očekává, nebo můžeme požádat o pomoc členy národních parlamentů? Já nyní François Spine. Děkuji, paní předsedkyně. Rozhodnutí o vytvoření speciálního výboru eh, v doméně, která je ta vaše, ukazuje vůli jednat v té významné oblasti. My chápeme velice dobře, že tyto destruktivní činy které organizovaný zločin způsobuje, eh, znamenají pokládání otázek, které bychom měli pokládat možná i jinde, eh, protože se jedná také o právní záležitost této akce a soudní stíhání. Je nezbytné zachovat legitimní rovnováhu mezi výzkumem, účinnosti opatření eh, a svobodou mm, veřejnosti a ochranou soukromí například co se týče využívání využívání eh, nákladů a poplatků jak ve veřejném životě, tak v soukromém životě. Jedná se také o zakazování eh, toho, co je technicky možné a to by také znamenalo určitou, humán, určitou revoluci v současné době. Důležité také aby v každém státě byl zveřejněn seznam určitých modelových podniků, které jsou doporučitelné, zejména co se týče zadávání, eh, evropské, zadávání zakázek v evropské, na evropské úrovni. Děkuji a nyní za poslaneckou sněmovnu z Rumunska pan Grosaro. Eh, grazie, innanzitutto vorrei salutare la... Děkuji. Dovolte, abych nejprve pozdravil velice srdečně paní Soňu. Já jsem poslancem v rumunském parlamentu a zastupuji italskou menšinu v našem parlamentu. Naše frakce menšin zastoupených v rumunském parlamentu eh, tam pracují od roku 1992. A můžeme vás ujistit, že v Rumunsku Rumunsko je novým členem Evropské unie a v Rumunsku eh, praní špinavých peněz, organizovaná kriminalita a korupce představují nové fenomény mladé rumunské demokracie a mohu vás ujistit, že máme veliký zájem na tom, bojovat eh, proti tomu. My jsme se pokoušeli eh, návrhy zákonů posílit soudní spolupráci s dalšími státy. A já bych měl otázku. A sice z hlediska skutečnosti, že pokaždé, když v Bruselu se předloží nějaká zpráva o tom, co se dělá, stále jsme kritizováni. Rád bych věděl, jakým způsobem se chápou naše snahy potírat tyto fenomény v Evropě. Alespoň tady teď hovořím konkrétně o Rumunsku. Děkuji. Děkuji. Já vás také velice srdečně vítám. Teď dám slovo paní komisařce, aby zareagovala na to, co zaznělo. Děkuji, paní předsedkyně. Někteří z vás se spíš vyjádřili připomínky než otázky, já si to všechno beru na paměť a děkuji. A diskus ostatně bude ještě odpoledne pokračovat. Já bych začala tím, co řekla naše švédská kolegyně, co se týče toho Evropského úřadu státního zastupitelství. Má kolegyně Vivian Redding je konkrétně zodpovědná za tuto záležitost a e, právě Nyní probíhá hodnocení dopadu, mělo by na to navazovat konkrétní návrh v průběhu tohoto roku, zatím ještě nevím, jak to dopadne, ale samozřejmě, jakmile se něco dozvíme, dáme vám vědět, takže to byla otázka toho úřadu a, a Evropského státního zastupitele a zodpovědná portfolio eh, paní komisařky Reding. A dále eh, to byly dotazy na korupci v té zprávě, kterou připravujeme, přepracováváme, probíhá to právě nyní, tak existuje poměrně rozsáhlá definice korupce, tedy zneužívání pravomoci ve vlastní prospěch, Uvědomujeme si, že celá řada jiných institucí to také provadí. Zmínili jste například úřad Transparency International. My nechceme duplikovat práci, my využíváme práci eh, úřadu jako Greco a jiných sítí. Snažíme se dát pak dohromady konkrétní informace, po naučení z členských států, abychom si tedy vyměňovali ty dobré zkušenosti, dobré praxe a samozřejmě soustředujeme se i na tu prevenci, jak to tu zaznělo, prevence proti mm, korupci i v těch školách, i v jiných oblastech a máme tu i jiné dobré příklady, které se snažíme šířit. My se snažíme neduplikovat, doufáme, že spíše poskytujeme pomoc Um, členským státům na jejich uh, základě jejich jednotlivých individuálních požadavků, protože neexistují takové obecné rady stejné pro všechny a každoročně tedy toto uh, revidujeme. Pak uh, co se týče paní poslankyně, která pohovořila za řecký parlament, tady vás máme. Samozřejmě, že si velice uvědomujeme to, že Řecko a jiné země zažívají opravdu těžké chvíle z důvodu úsporných opatření, úsporných politik. Evropská unie samozřejmě nemůže platit eh, policii v Řecku, ale můžeme se snažit na pomoci členským státům, ale snažíme se individuálně těm členským státům pomáhat, eh, stanovovat priority při stanovování jejich rozpočtu, strategicky se zaměřovat na ty nejdůležitější, nejpalčivější potíže, abychom jim mohli říct, jak dobře využívat i z dlouhodobého hlediska finanční prostředky. A také se snažíme zdůraznit to, eh, že eh, pan Newton Don o tom hovořil, že je důležité vybudovat tu důvěru a využívat proto ty eh, již dostupné nástroje, protože můžeme i kontaktovat mezi členskými státy, napomáhat při přeshraničním boji. Takovéto nástroje se v dnešní době ještě příliš nevyužívají, takže v tomto s kolegou souhlasím, že tu ještě není dostatečně vybudovaná důvěra a je třeba na tom zapracovat. Byla by to opravdu dobrá přidaná hodnota, protože tento druh trestné činnosti to není izolovaná záležitost, je to propojeno mezi jednotlivými územími a proto opravdu i na to musíme zapracovat. A zástupce francouzského parlamentu já jsem si velice bedlivě vyslechla vaše zpráva. Myslím, že pan Žakolin bude hovořit o některém z vašich nápadů. E, za komisi my nemáme v současné době žádný návrh týkající se zákazu pladeb e, v hotovosti, ale myslím si, že dnes odpoledne bychom mohli využít také k diskutování některých těchto aspektů. Stejně tak jako seznam podniků, Eh, které se třeba chovaly špatně. Vím, že tady existují zkušenosti některých členských států. Myslím, a myslím si, paní předsedkyně, že to byl no, ten seznam dotazů jsem vyčerpala a děkuji, že jsem měla tu příležitost tady před vámi pohovořit a ostatně i povzbudit vás v té práci, kterou vykonáváme a přeji vám opravdu plodné odpoledne a dobrou práci i do budoucna. Děkuji, paní komisařko, za opravdu cené chvíle, které jste nám věnovala a že jste přispěla do této výměny názorů mezi národními parlamenty a naším parlamentem. A já bych ráda předala slovo nyní panu zpravodaji, panu Jakolinovi, aby nám představil tu průběžnou zprávu, kterou jsem zmínila před chvíli a kterou jsme schválili dnes dopoledne. Máte slovo. Dobré odpoledne vám všem. Ano, je pravda, že dnes dopoledne se nám podařilo odhlasovat a schválit ten dokument, který jste představila a který eh, je velice důležitým prvním krokem v boji proti organizované trestné činnosti, korupci a praní špinavých peněz. jak jsme se tomu věnovali tady v našem zvláštním výboru. Myslím si, že si ta zpráva eh, vysloužila koncenzus mezi všemi politickými stranami, prokazuje to, že boj proti trestné, organizované trestné činnosti, korupci a praní špinavých peněz si vyžaduje opravdovou jednotu mezi všemi politickými stranami zastoupenými zde v Evropském parlamentu protože, jak tu už ostatně zaznělo eh, z těch různých příspěvků, bez pochyby jen díky opravdu pevné spolupráci mezi soudními a policetními orgány všech členských států dokážeme dosáhnout těch konkrétních výsledků, tedy že budeme schopni bojovat proti těm nelegálně nabitým kapitálům, ještě před nějakou chvíli ve vedlejší eh, zasedací místnosti jsme právě odhlasovali a schválili zprávu týkající se právě konfiskaci těchto prostředků, která nám má umožnit ještě agresivnější postupy proti těmto nelegálně nabitým kapitálům. Tedy je to opravdu výzva na evropské úrovni. Musíme spolupracovat mezi jednotlivými členskými státy také v oblasti bankovního sektoru, na úrovni notářství a podobně, aby bylo poukázáváno na ty podezřelé transakce a operace. Už tu zazněly i ty náklady korupce 120 miliard eur několik e, miliard dolarů na celosvětové úrovni a každoročně jsou to hodnoty v částkách trilionu. Rozhodně takovéto částky e, vedou k velkým problémům, protože vlastně legální ekonomika je o tyto částky okradena, okrácena postihuje to život našich čestných podnikatelů. Proto tedy máme ten seznam těch kreditovaných podniků, které mají dobré vztahy s veřejným sektorem a pak máme seznam podniků, které právě naopak nemají dobré vztahy s veřejnou zprávou. Cílem tohoto je nějakým způsobem sladit stávající legislativy v členských státech. Je důležité, ehm, do určité míry se nějak připravit. Můžeme si eh, brát jako příklad systém, kterýž funguje eh, v Itálii, systém, který nám umožňuje předvídat nějaké ty aktivity eh, mafie za účelem korupce, podvodu, praní špinavých peněz a Následně tedy by to mělo vést k tomu, že takovéto skupiny nebudou mít umožněny své aktivity v jiných členských státech, že tam bude opravdu soudní postih. Ale také um, činíme určité rozdíly v samotných definicích korupce. Zaměřujeme se na prevenci eh, zločinu, tak jak je to eh, v Belgii a ve Francii. A počítáme také s vytvořením určité dohody, co se týče společných postupů proti nějakému hospodářskému subjektu. Tímto vším si přejeme prokázat, že v Evropě si přejeme řádně bojovat proti nelegální trestné činnosti ze strany těch nekalých podniků. Takže připravili jsme eh, legislativní návrh týkající se hazardních her online, kde Například by mohlo docházet k určité manipulaci nějakých sportovních událostí, sportovních zápasů. Když třeba dochází k tomu, když bude hrát nějaký bavorský tým, aby tam nedocházelo k nějakým podezřelým úkonům, aby se jasně mohlo prokázat, že tedy výsledky nebyly manipulovány. To znamená, že proto všechno musíme provést celou řadu akcí, aby eh, bylo jasně zabráněno takovýmto nelegálním postupům, jak ve věci sportovních událostí, nelegální hazardní her, aby se výsledky nemanipulovali. Také se konkrétně věnujeme nadnárodní organizované trestné činnosti. Tady eh, počítáme s novými druhy vyšetřování, například společné postupy v oblasti kyberkriminality. A pak je tu důležitá role bank. Tady si myslíme, že je naprosto zásadní, eh, že eh, tedy nedávno byl v parlamentu schválen bankovní balíček a to by všechno mělo vést k brzkému vytvoření určité bankovní Počítáme také s takovým určitým prošetřením finančních toků, to se to také projednávalo v souvislosti s praním špinavých peněz že je důležité i do určité míry vychovávat politické skupiny. Můžete to považovat za nějaké kliše, ale paní kolegyně Fajon v podstatě hovořila o tom, že je třeba i zabránit těm, kteří byli odsouzeni aby jim bylo na určité období, období řekněme pěti let, znemožněno to, aby vykonávali nějaké administrativní funkce ve veřejném sektoru i na té evropské úrovni. Já jsem se zúčastnil té delegace do Spojených států. Myslím si, že mezinárodní spolupráce s třetími zeměmi je naprosto zásadní, jak se projevilo právě v té věci bojování proti uh, Eh, pašování eh, drog. Často to eh, je napojeno také na vraždy a na další nelegální aktivity. Nebavili jsme se tam ale jenom o pašování drog. Na pořadu jednání bylo také pašování lidí, obchodování s lidskými orgány. Často zde oběťmi jsou nezletilí a v podstatě pokud dojde k nějakým takovým únosům dětí, tak tyto jsou již navždy ztraceny. Doufám, že se nám tento pracovní dokument podaří schválit do, v červnu na plenárním zasedání a že tímto získáme opravdu definitivní ustanovení prostřednictvím kterých získáme určitá pravidla, která pomohou i posílit soudní systém a posílit i ty vztahy mezi soudním systémem a spolupráci s Eurojustem a Europolem a umožní právě i to vytvoření toho evropského státního zastupitelství, které bude mít právě za úkol řídit, dohlížet právě nad tím společným evropským bojem a postihem toho organizovaného zločinu. Takže toto je v podstatě takový souhrn našich aktivit. Prostřednictvím Lisabonské smlouvy soudní spolupráce, ale také parlamentní spolupráce je naprosto zásadní v rozhodovacím politickém procesu a Evropský parlament ostatně již na seznamu svých priorit usadil do čela právě boj proti těm různorodým postupům v soudních systémech. To znamená, že je třeba také hovořit o byrokratickém zjednodušování. Často existuje taková míra byrokracie, která právě vede ke korupci. Z toho důvodu je třeba lépe zorganizovat ten eh, správní veřejný systém. A na závěr bych chtěl ještě říci, že eh, doufám, že v budoucnu tu budeme mít opravdu sdílenou odpovědnost i ze strany národních parlamentů. Myslím, že paní komisařka Malstrom i paní komisařka Reding uh, budou nahlížet na tento závěrečný dokument jako na důležitý závěrečný krok, který opravdu povede k té kvalitní legislativě, kterou si všichni přejeme. Děkuji panu zpravodaji a nyní tedy zahájíme debatu a ráda bych na pět minut předala slovo Eh, právě na úvod k tomu tématu organizované trestné činnosti. To bude tedy první panel. Takže nyní bych chtěla požádat také kolegy z národních parlamentů, kteří si přejí pohovořit, aby se hlasili modrou kartičkou. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, my jsme se v sekci pro eh, boj s organizovaným zločinem eh, pokusili zohlednit tři různé aspekty boje s organizovaným zločinem. Za prvé, Jedná se o, proaktivní, o iniciativní vyhledávání výsledků trestné činnosti. V některých členských státech možná tohle nevyvolá nadšení, ale myslíme se, že preventivní konfiskace jak v občanském, tak v trestním řízení může proběhnout už před eh, vynesením rozsudku a může to být eh, velice důležitý eh, instrument, takže preventivní konfiskace a nucená zpráva. Druhý, druhá věc, kterou jsme se, které jsme se věnovali, byla vězení a zpřísněný režim. To neznamená mučení nebo něco takového, ale ukazuje se, že mafiánčí šéfové často pokračují eh, s řízením trestné činnosti z vězeňských cel. Můžou fungovat spoza mříží. A proto je důležité přerušit tuto vazbu mezi eh, mafiány a jejich eh, kriminálním prostředím. A samozřejmě přitom eh, zachovat obstojné standardy lidské důstojnosti. Nicméně je třeba přerušit kontakty mezi představiteli matviánského světa a podsvětím samotným. A třetí oblast, na kterou jsme se zaměřili, je, abychom se vyhli ve členských státech situaci, kdy by bylo možné se vykroutit z eh, samotného eh, trestného činu. Musí existovat eh, skutková podstata zločinného spolčení, aniž by došlo k nějakému dalšímu trestnému činu. protože tím, že se na to eh, spolčení eh, poukáže, tak eh, se proti tomu daleko snáze vystupuje. A potom jsou tady samozřejmě podvody a daňové úniky. Ty představují, pokud je o finanční objem, asi třetinu praní špinavých peněz. je třeba harmonizovat legislativu tak, abychom eh, se eh, zabývali celoevropskou výzvou. Uvědomme si, že jsou nějakých, eh, že se odhaduje, že v Evropě funguje asi 5600 skupin organizovaného zločinu. O tom hovoří Europol, které jsou schopné měnit například své migrační cesty pro pašování, eh, tedy pro obchod s lidmi, jsou schopné přecházet z jedné oblasti, z jednoho odvětví do jiného při pašování drog, vybírat si různé cesty, různé způsoby. Takže my jsme se zaměřili na rámec, eh, tedy který, myslím, vyjasní situaci. Samozřejmě eh, je k tomu také třeba neochvějná politická vůle prosazení něčeho takového. Pokud to má být eh, opravdu robustní a bude schopné eh, a má to být schopné udržet krok s vývojem techniky a pokrojem, pokrokem v oblasti kybernetického zločinu. Je to důležitý střípek v eh, mozaice eh, boje proti zorganizovaným zločinem. Dále eh, tady máme ustanovení, která se týkají ochrany svědků. Myslím si, že kategorie oznamovatelů a dalších svědků také hodně pomáhá rozšiřovat boj s mafií. Děkuji, pane Jakolíno. A teď, abych Eh, Chom to trochu urychlili. Ráda bych připomněla, že eh, systém vězenství s bezpečnými vězeními, nebo s těmi zajištěnými vězeními, jako mají ve Španělsku, může být třeba eh, určitým příkladem kde eh, vězni nejsou schopni eh, přímo udržovat kontaktem, eh, kontakt s vnějším, s vnějším světem a přesto s nimi není nehumánně zacházeno. Všechno jde o to, no všude jde o to, aby trestná činnost toho mafiánského typu ne pokračovalo, ale samozřejmě lidé pořád musí být ještě v kontaktu. Já bych se zeptal na eh, španěl, eh, španěl, dám teď slovo španělským kolegům tedy. Mm, teda to se tam takhle eh, španělský kolegu, ale teď dám slovo švédské kolegyně. E, Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Ve Švédsku je spolupráce úřadu ústřední částí potírání organizovaného zločinu a také to vede k úspěchu ve, existuje deset úřadů, které spolupracují a i jiné právní úřady se mohou této spolupráce účastnit. Spolupráce e, je velice rozsáhlá, existují nejrůznější úřady, které se jí účastní Eh, Velcí zločinci často mm, se dopouštějí daňových podvodů i bez menších zločinů. A proto jsme dospěli k závěru, že je třeba eh, mít společnou strategii a spolupráce je proto nesmírně významná. Obce, okresy, kraje velice už se spolupracují. Nové, pracovní, nové formy práce, které se rozvinuly, vedou k tomu, že spolupráce mezi úřady mohla být ještě zlepšena a mohla být i urychlena. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní mají slovo španělští kolegové. Krásný dobrý den. Za prvé bych chtěl poblahopřát za existenci výboru jako takového a za svolání schůzky tohoto typu, která umožňuje hovořit o věcech, které jsou důležité pro občany. Myslím si, že Evropa se nachází v zásadním okamžiku a evropské instituce musí reflektovat eh, sensibilitu občanů eh, a jejich obav. A proto musíme dát eh, rychlou odpověď na problematiku korupce, organizovaného zločinu a samozřejmě také praní špinavých peněz. Co se týče konkrétní otázky, která mi byla položena, domnívám se, že všichni budeme souhlasit v tom, eh, jak významné je potírat organizovaný zločin, eh, bojovat proti korupci. V Evropě pravděpodobně bude ještě důležit, složitější zaručit určité zároky, které tvoří základ naší právní bezpečnosti. Musíme zabránit kontaktům mezi mm, šéfy organizovaného zločinu a ustavovat takové formy komunikace, které umožní, a to je vlastně už tradicí, které umožní zaručení určitých práv, Eh, které, kterých jsme dosáhli a neměli bychom se jich zříci při snaze být ještě efektivnější. Myslím si, že můžeme být efektivní, protože existují systémy nejrůznějšího typu, například elektronické systémy, které zakazují používání mobilních telefonů anebo kontrola uvnitř vězení. Avšak musíme respektovat to, co znamenají zároky, jako je ochrana svobod a proto se domnívám, že bychom neměli propadnout do určitého režimu přísné nekomunikace. Děkuji a nyní za polský senát eh, hovoří kolega. Děkuji. Je takové jednoduché tvrzení, že Evropa se stala rozsáhlým trhem pro všechny druhy trestné činnosti, zejména tedy obchodování s drogami. A v podstatě se tu šíří trestná činnost ve všech těch oblastech, které tu dnes již zazněly. Nicméně na druhé straně ty obrovské částky finančních prostředků, které jsou určeny na boj proti takovýmto všem jevům, tak alespoň z mého pohledu inženýra si myslím, že některé eh, ty prostředky by měly být proporční, alespoň to je můj názor. Pokud tedy ta trestná činnost, ať už je organizovaná nebo eh, v jiné míře, pokud to určitě přesahuje míru 3% v porovnání s celkovým počtem obyvatelstva, tak to prokazuje, že eh, spravedlnost v té země nedokáže svými tradičními prostředky tradiční demokratické společnosti toto postihovat, že soudnictví Eh, je neúspěšné a je třeba tedy uplatňovat určité metody, které překračují hranice toho tradičního postupu. Co tímto zamýšlím? Evropská unie zavedla takové postupy, kterými eh, zasahuje do určité míry do života jiných členských států, do jiných eh, rozpočtů. Mm, stanovují se určité podmínky pro překročení míry zadlužení, nějakých 60%, nějaké povinné pozorování daných zemí, které překračují to neplnění. A já bych se chtěl zeptat, zda by tedy i v případě organizované trestné činnosti, pokud ta země překročí určitý práh, který si může určit každá země, pokud tedy uzná, že není schopna proti té rozsáhlé trestné činnosti bojovat sama, e, pokud tedy možnosti té země nebudou dostačující, tak zda by právě nebylo možné i v takovýchto případech zavést, e, řekněme, nějaký dozor, dohled nad tím členským státem, aby se tedy sledovala, jak ta trestná činnost se tam vyvíjí. Děkuji a nyní má slovo pan zpravodaj Jakolíno, aby zareagoval. Děkuji jen velice stručně. Co se e, týče e, dotazů švédské kolegyně, tedy ta operativní koordinace, to v podstatě již mohu říci, že je pozitivní zkušenost, je to něco, co je již dobře mm, zaběhlé a fungující ve Švédsku. My si myslíme, že spolupráce je naprosto zásadní, zejména pokud si přejeme eh, kontinuálně bojovat proti mafiím, organizovaným zločinům a i všem různým trestným činům na nadnárodní úrovni. Pak i k tomu, co řekl španělský uh, Um, zástupce také on nesouhlasí tady s tím takzvaným tvrdým žalářem. Já si myslím, že v Itálii a stejně tak asi i ve Španělsku byli ti šéfové mafie, ti kápové, kteří tam vlastně dávali určité příkazy a pokyny i zevnitř z vězení. A je důležité ochraňovat určitou důstojnost a dekor těch osob, kteří jsou ve vězení, nicméně zároveň musíme vždy brát v úvahu určitou hypotézu do určité míry, tedy eh, to omezovat eh, toto působení. A eh, k tomu, co řekl polský zástupce, ten zmiňoval soudní spolupráci a ten určitý práh 3%, to znamená nad 3%, kdyby toto mohlo mít velice negativní dopady pro celou společnost daného státu. My jsme přesvědčeni, že potřebujeme mít rozsáhlé legislativní iniciativy, které se budou moci uplatňovat na různé právní systémy. A jsem přesvědčen, že budete spolupracovat a napomůžete nám v tom. Děkuji. A já bych ještě ráda učinila jednu takovou připomínku, co se týče té eh, výměny názorů se španělskými zástupci. Položila jsem tu otázku proto, že v loňském roce ve španělském vězení Valdemor v Madridu mm, poblíž toho vězení došlo k zadržení jednoho člena mafie a tento člověk měl i nadále styk s členy své mafiánské sítě i z toho vězení, tedy z toho vězení v Madridu. A on vlastně tam eh, měl k dispozici celou řadu takových eh, výdobytků. Podařilo se mít k dispozici mobilní telefon. To muselo projít přes určitý počet lidí. Jak k tomu mohlo dojít? Došlo k tomu v loňském roce a já to říkám proto, že je to důležité. Takovýto lidé, eh, ti jsou velice zběhlí v korupci a je třeba tedy proti tomuto něco dělat pak eh, další operace, takzvaná operace Chaba, která proběhla ve Španělsku a tam došlo k zadržení 69 osob ruské mafie, která působila mezi Barcelonou a Madridem, pašovali zbraně a pašovali drogy a samozřejmě docházelo k praní špinavých peněz. Toto vyšetřování vedlo k zadržení také dalších osob na území Rakouska a Německa. V Belgii pak před několika lety eh, došlo k akci, kdy za pouhé dvě hodiny eh, došlo k očištění eh, několik miliard eur, kdy vlastně došlo k zakoupení, řekněme, celé čtvrti, městské čtvrti tady v Bruselu. Proč to všechno tady zmiňuji? podstatě eh, je to proto, že mm, máme takový dojem, že poté, co jsme prostudovali celou řadu těch fenoménů, eh, že si říkáme vlastně, jaké nástroje máme, musíme hledat tuto chvíli asi těžko můžeme harmonizovat soudní systémy všech členských států, protože je nás 27, za chvíli nás bude 28 a každá země má svůj systém, má svá specifika. Jinak tam působí ta organizovaná trestná činnost, publikum nebo veřejnost na to nahlíží jinak, korupce je jiná. Například to, jak na to nahlíží italští občané, je úplně jiné, než na korupci nahlížejí třeba holandští občané. Rozhodně ale nechceme podceňovat tu skutečnost, že přístav eh, v Rotterdamu je naprostým střediskem pašování kokainu a jiných drog. Takže když eh, čelíme těmto všem skutečnostem, tak si uvědomujeme, že v průběhu dlouhé doby jsme vlastně působili jen v tom vymezení našich národních hranic na základě našich eh, daných charakteristik každého státu, sami osamoceně. Jsme bojovali proti těmto fenoménům. Před eh, chvíli tu zazněla celá řada číselných údajů. A i tí, díky tomu jsme si tedy uvědomili, eh, že eh, je to důležité postupovat národní úrovni, ale že organizovaný zločin je zakořeněn ve všech zemích a navíc se tam naprosto uh, uh, zakořenilo tak, eh, že se propletl i eh, do jiných zemí. Před eh, chvílí kolega Bill Newton Down říkal, že má takový dojem, že někteří členové národních parlamentů ani nemají příliš velký zájem um, vyhrabávat takováto témata, protože si nepřejí znepokojovat veřejnost ve svých zemích. Uh, Často jsou tu členské státy, eh, kde politici mají strach eh, říkat eh, veřejnosti, že je tu určitý aspekt, ať z politického, bezpečnostního nebo ekonomického odvětví, mm, aby jednoduše neznepokojili své obyvatele. Pan zpravodaj před chvilkou řekl, že jsme se zaměřili také na to, jak je korupce propojena v tom politickém životě. To rozhodně nesmíme podceňovat. V průběhu dlouhé doby jsme si mysleli, že politika by mohla mít určitý, nebo politický svět by mohl mít určitý deontologický kodex. My jsme si mysleli, že něco takového v podstatě není zas tak zapotřebí, aby se do právních systémů uh, ustanovovalo něco, že kdo byl odsouzen, tak se nesmí aktivně zapojovat do veřejného života. Já jsem to považovala za normální. Nicméně my jsme si tady v parlamentu uvědomili, že některé členské státy uh, například v těch posledních volbách v roce 2009 tady byly evropské země, které umožnily, aby někteří kandidáti, které tedy um, představili, tak byli vlastně odsouzeni a nakonec se podařilo je i prosadit. Opravdu pozor, je třeba se zamyslet nad tím, zda chceme pokračovat a eh, kráčet touto cestou. Já si myslím, že je třeba něco učinit, změnit tuto skutečnost. I tomuto tématu se musíme věnovat. Já si myslím, že nyní eh, opravdu evropská ekonomika je hrubě napadána korupcí a praním špinavých peněz. A tento útok může být naprosto smrtelný pro naši ekonomiku. Mm. Navíc naše země zažívají hlubokou ekonomickou krizi a tím se vše ještě zhorší. Paní komisařka nám před nějakou chvíli hovořila o korupci korupce je v Evropě velice závažná. My tu hovoříme o nějakých 120 miliardách eur ročně. To je ještě nízký odhad. Může to být mnohem víc. A polovina, 60 miliard, pochází právě z nelegálních aktivit jen v Itálii. To znamená, polovina pochází z mé země, z Itálie. A pak jsou tu další údaje, stejně tak důležité, a tedy otázka praní špinavých peněz. My nevíme, kolik, jaká je konkrétní částka, která se takto ztrácí, vytracuje z Evropy. My v průběhu naší činnosti jsme si uvědomili, eh, že i v Evropské unii je spousta těch eh, daňových rájů. Myslím si, že tady je opravdu třeba s tímto skoncovat. Skoncovat s nelegální činností, ať je to v Itálii, ve Španělsku, v Belgii, v Holandsku. Je to všude, ve všech evropských státech. Eh, Ruskou mafii najdete v Maďarsku. FBI má pracovní skupinu v Budapešti. Japonská mafie eh, je přítomna na území eh, Evropy. Jsou tu schémata velice dobře propracovaná a takováto skutečnost nás tedy musí vést k tomu, abychom opravdu měli nějaký společný rámec boje proti organizovanému zločinu a proto potřebujeme pomoc členských států, potřebujeme určitou míru sjednocení soudních systémů, protože pouze pokud si všichni uvědomíme, že toto je problém, který postihuje všechny země, navíc zneužívá stávající ekonomické krize, Eh, zneužívá tedy tu skutečnost, že některé země říkají, ne, my nemáme takovéto potíže, ale mají. A navíc eh, Víme, že ty mafie se sjednocují, spojují se a využívají té skutečnosti, že v Evropě je určité vákuum, tak myslím, že je zapotřebí, aby existovala přímá výměna um, a je výtečné, že můžeme hovořit s národními parlamenty. Toto je opravdu příležitost a prostor si vyměňovat eh, názory hlediska. A proto jsem položila tak přímou otázku těm eh, španělským zástupcům, co se týče tedy těch tvrdých uh, takzvaných tvrdých žalářů. A nyní přejdeme tedy k druhému panelu, bude se týkat korupce a opět předám slovo panu zpravodaji a poté bude následovat kolečko otázek a odpovědí. Tématu korupce už jsme vysvětlili důvody, proč kromě organizovaného zločinu eh, také v mandátu našeho výboru máme i korupci, nezávisle na praní špinavých peněz. Je třeba hájit legální ekonomiku a proto je třeba posíleně chránit ty občany eh, vůči veřejné správě. Eh, veřejná zpráva, eh, která eh, je často velká, komplexní, jako mastodon, může tady existovat, je, je třeba prostě dostávat tu řadu nejrůznější možná povolení a je těžké dospět ke konečnému určení, ke konečnému povolení. Úřady pracují kolikrát velice pomalu, a korupce se začíná hnízdit tady, ale korupce vede k tomu, že se už neinvestuje. Existuje eh, kriminální hustota tam, kde je korupce. Eh, je třeba aby se bojovalo proti podminovávání ekonomiky, ke které dochází, protože to brzdí vývoj. Vy jste poslanci ve vašich zemích a zastupujete občany ve vašich zemích. I my jsme chtěli poukázat na to, že e, dobré prospívání občanů závisí také na dobrém fungování zprávy. Co je to korupce? E, korupce to je určitý druh e, nákupu a prodeje veřejných aktů. A prostě něco se zaplatí a jako proti váha se dostane prostě buď určité povolení nebo něco jiného. A bránit korupci znamená lepší kontrolování úředníků už při jejich zaměstnávání a to též platí také při výběru těch, kteří jdou do politiky. Korupce eh, sebou nese náklady, to už tady zaznělo. A často to přesahuje hranice a meze. My jsme eh, zavedli nebo počítáme s těžkými sankcemi, s nimiž počítají i některé členské státy v případě, že do, určití úředníci se nechávají podplatnit nebo někdo je podplácí. Také jsme něco řekli k zadávání veřejných zakázek mm, a k tomu, kdo má být vyloučen z těchto zakázek, byl-li odsouzen za korupci. Všechny dostupné právní prostředky musí být použity, aby se upozornilo na takové korupční příklady. je třeba bojovat proti korupci nejenom ve veřejné oblasti, ale i v soukromé oblasti. Samozřejmě, že existuje i soukromá korupce. Pomysleme na banky, na udělení úvěru, na spravování mm, obecných prostředků. A potom eh, eh, podvody, které s tím souvisejí, existuje celá řada případů korupce. My jsme žádali, aby Evropská eh, unie přistoupila ke Greku, to je Evropský orgán pro potírání korupce. Existuje ještě celá řada specifických programů, aby mohli být školeni úředníci i politici a sice takovým způsobem, aby dodržovali zásady, principy, proporcionalitu a subsidiaritu. Ale samozřejmě je také třeba zvážit, že korupce je často hranice přesahující trestní čin a bojovat proti tomuto jevu. Na to je zapotřebí také dobré koherence a dobré spolupráce na na mezinárodní úrovni, spolupráci soudních a policejních úřadů a orgánů. Je důležité vytvořit důvěru mezi členskými státy, ale také důvěru na straně občanů. Často eh, jsou potíže se veřejnými, s veřejnou zprávou Eurobarometr eh, v roce 2012 eh, zkoumal Eh, šetřil a zjistil, že tři ze čtyř evropských občanů byli zneklidněni, jednalo se o korupci. Korupce je tedy jednou z priorit Evropského parlamentu. Eh, komise uveřejnila sdělení před několika týdny a eh, my jsme vlastně na to navázali eh, touto mezisprávou a ehm, máme důvěru v to, eh, že eh, získáme další podněty pro potírání korupce a to bude moci být užitečné pro závěrečný dokument. Děkuji vám, pane Jakolino. Za chorvatský parlament se přihlásil také kolega. Poštované dámy i gospodo, prije svega podržat neke... Dámy a pánové, děkuji vám za tuto příležitost. Já bych v první řadě chtěl podpořit některé ty iniciativy, které jsme si tu vyslechli a které jdou ve smyslu větší míry koordinace a pokryt ty nedostatky na evropské úrovni, jak co se týče tedy uh, Eh, potírání nebo i dohlížení na touto činnosti. Monitoring je velice důležitý, aby pozbudil média i politické orgány, aby se věnovali tématu korupce závažnějším způsobem. Hovořili jsme tu o metodologii, ano, samozřejmě tady tu oblast můžeme vylepšit, zejména pokud se vezme v pota zkušenost a poznatky institucí, jako je Světová banka nebo eh, Mezinárodní eh, měnový fond. Za druhé, chtěl bych zdůraznit naši chorvatskou zkušenost v boji proti korupci. Díky tomuto parlamentu nebo, eh, i z tohoto parlamentu jsme získali určitou míru uznání za to, co se nám podařilo. Uh, Vyřešili jsme celou řadu případů a podařilo se nám předvést k soudu celou řadu vysokostavených politiků a významných osobností, což je opravdu důležité sdělení pro všechny, že jak si se věnujeme i těm skorumpovaným na vysoké úrovni. Ještě eh, bych chtěl říci, že vítám tu iniciativu, tedy co se týče prevence účinnějším způsobem eh, přiznání eh, majetku, přiznání o veškerých eh, veřejných činitelů. Myslím si, že všechna tato opatření by měla být účinná. Korupce je v podstatě jako malárie. Nemůžete ji zabránit tím, že zabijete jednotlivé komáry. Musíte eh, řešit eh, celou tuto pohromu jako celek. Děkuji. A nyní za rakouský parlament Děkuji, paní předsedkyni. Také v Rakousku musíme bojovat eh, s korupcí. Rakouský parlament eh, z toho vyvodil důsledek a eh, schválil jeden z nejpřísnějších antikorupčních zákonů. Máme mm, také státní zástupce, kteří se zaobírají potíraním korupce a myslím si, že to by, to, mohl, to by mohl být určitý model pro efektivní boj proti korupci. Já osobně se domnívám, že nejlepší možnost eh, udržet korupci v mezích je transparence. Transparence ve všech veřejných úlohách, ve všech soukromo-ekonomických úlohách, protože transparentnost sama o sobě vlastně brání korupci. Rakousko bylo od Transparency International se dostalo na místo, které nemůžeme akceptovat. Moje otázka na pana zpravodaje eh, a na paní předsedkyni by bylo, eh, tato úprava, která je v Rakousku, bylo by to myslitelné v celé Evropě? Děkuji. A nyní za portugalskou žalou logo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád pozdravil všechny zúčastněné. Já jsem požádal o slovo, abych vám řekl, že v portugalském parlamentu velká většina těch opatření, které tu byly zmíněny, již byly přijaty. Máme, uplatňujeme trestní e, režim boje proti korupci i pro soukromý sektor, oznamování e, situace bankovnictví pro naše soudní orgány, to je všech již platné. Já jsem chtěl zdůraznit ale zejména jednu věc. Myslím si, e, že je naprosto zásadní to, že je tu zapotřebí používat výjimečná opatření. Já si čtu různá opatření mezinárodních institucí, institucí eh, společenství, například komise, kde se snaží bojovat proti tomu takzvanému tichému paktu, což je součást korupce tím, že se bude ochraňovat ohlašovatel a informátor. A já si kladu otázku, zda vůči takovému nebezpečí, že vlastně státy toto přijmou, bychom měli eh, vlastně tak nějak eh, představit před soud i ty, kteří ohlašují Eh, ohlašují, poskytují určitou informaci soudním orgánům nebo trestat ti, kteří nějakým způsobem něco pochybili. Já si myslím, že tady to je taková těžká linie ehm, a myslím si, že váš výbor by se tím měl zabývat a je třeba tedy eh, zvážit a vzít v potaz i tyto okolnosti. Děkuji. A nyní za polský senát Tohle už bude moje poslední vystoupení a týká se to velice obtížné záležitosti. Gratuluji panu Jakolínovi, že tady předestřel ten nejobtížnější problém z e, dnešních témat e, a sice korupci. E, to je taková fluidní záležitost, neměřitelná. Korupci nelze změřit, zvážit, nelze se jí dotknout. Je to proces, který probíhá na různých stupních. A ještě se toho dotknu eh, závěrem, a kdy budu eh, uvádět konkrétní příklad. Děkuji vám eh, za to, že pojímáte korupci nejenom na úrovni veřejné zprávy, tedy státní zakázka a její zadávání, ale také jste hovořili o korupci v soukromé sféře, hospodářské sféře o čemž jste asi viděli, eh, jste viděli asi v mnoha eh, stavebních zakázkách. Eh, I v Polsku jsme měli s tím zásadní problémy. v politickém světě u nás je korupce prakticky vykořeněná a já si nejsem úplně jistý, jestli ta vaše nabídka, eh, abych se zúčastnil tady koktejlu po této schůzi, nebude muset být zapsána do mého korupčního nebo protikorupčního eh, rejstříku, výkazu, který musím sestavovat. Čili eh, takový roztah opatření, které jsou, která se teď v Polsku uplatňují. Ale na koktejl určitě přijdu. Každopádně jsem chtěl ehm, poukázat na fenomén, který eh, se eh, děje v postkomunistických zemích. U nás eh, v Polsku se podařilo vykořenit komunismus, ale máme určité dědictví po komunismu, ehm, která je taková korupce, nekorupce. A sice říká se tomu takové slovo zařizovat. Nejenom v Polsku, ale i v Polsku jako dědictví po komunismu, kdy nebylo ani eh, zboží, ani nebyly služby, se obyvatelé eh, bránili eh, tomuto takzvanému zařizováním. Zařizovali si místo ve školce, místo v nemocnici nebo místo v práci a samozřejmě také v nějakém výběrovém řízení potom. To eh, přešlo tedy eh, do další období. A teď, eh, o čem tady hovořila komisařka Malmstremová. V Polsku existuje určitý souhlas s malou korupcí. A ten pořád přetrvává. A chtěl jsem hovořit konkrétní, o konkrétním příkladě. Osoba, podnikatel zaměstnává postižené v určitém fázi neměl peníze a získal je, a ten podnikatel je získal eh, bez osobního zisku, aby ty eh, postižení mohli eh, pracovat. A zúčastnil místní, na to místní společenství. On to zařídil. Zařídil možnost zaměstnávání. A s čím bychom chtěli válčit tady? A sám se nevohbatil. A, a já se ptám, jestli jsme dobře zdiagnostikovali eh, korupční procesy. Eh, ty výzkumy, o kterých hovořila paní Malmström, paní komisařka, eh, byly dostatečně provedené tak, aby zdiagnostikovali opravdu podstatu té korupce úplně ve všech jejich rozměrech. A omlouvám se za to, že jsem přetáhnul. Děkuji. A nyní dávám slovo eh, rovnou panu eh, Jakolínovi, aby eh, zareagoval na tyto dotazy. Ano. Pokud jde o tu první připomínku od chorvatské kolegyně, tak vzhledem k Mm, k, těm, k tomu rozsahu řízení, myslím, že se hovořilo o správním řízení, tak mohu e, jenom souhlasit. Je třeba e, reagovat mnohem rychleji, tak aby si to občané uvědomili. Pokud ovšem řízení mm, pokud se hovořil o e, soudním řízení, tak tam jsme zavedli velice eh, přesné standardy. Dnes eh, dopoledne právě eh, musíme zajistit odsouzení s, v dostatečně eh, časově eh, zajištěném eh, procesu. Samozřejmě to může ovlivňovat vztah mezi veřejností a mm, úřady, který má být vztahem vzájemné spolupráce. Já neznám. Bohužel tu rakouskou legislativu, kde je zvláštní úřad státního zastupitelství věnovaný korupci. Myslím, že už je vhodné něco takového mít a jistě eh, to bude příkladem pro opatření, která by se měla zavést na evropské úrovni. Měli bychom pamatovat na to, že ve smlouvě se eh, počítá s tím, že Máme článek 86, eh, který počítá s organizačním úřadem, který se bude zabývat závažnou trestnou činností a korupcí. Paní Alfano hovořila o mm, jedné věci a potom eh, tady byl eh, polský kolega, Eh, který se ptal tedy na něco paní eh, Alfano, ale a, a také odkazoval na eh, paní Malmström. A někdo se zmiňoval otázku uh, používání mobilních telefonů. Pokud jde o v nás tady o, o o poslance Evropského parlamentu, tak my třeba nemůžeme přijímat eh, dárky eh, nad 100 nebo 150 eur, ale pokud je o ten koktejl, tak eh, tam hm, to pouštění bude jistě v nižší hodnotě, takže se můžete s klidem zúčastnit. A samozřejmě i tam se můžeme bavit o sankcích vůči skorumpovaným politikům. Děkuji. Allora, dunque, ris- <laughs> ehm... Takže já a začnu k dotazem kolegy Rolevského, který se eh, dotazoval na to, co udělala paní komisařka Malstrom ohledně eh, boje proti korupce. Padla tu otázka na tu studii a na ty výsledky, závěry. Balíček, který, eh, nebo dokument, který uveřejnila komise v loňském roce na téma korupce, eh, považuji za velice ambiciózní. Když komise předkládá své návrhy, tak je jasné, že parlament eh, musí zahájit okamžitě takovéto vyjednávání s pracovníky komise. A za nás alespoň mohu říci, že ten návrh eh, nám připadal velice ambiciozní, nicméně paní komisařka, jak jste si ostatně sami vyslechli, zdůraznila, že do léta bude zveřejněna zpráva o korupci, takže alespoň tedy, co se nás týče, my doufáme, že paní eh, komisařka tedy eh, předloží tu zprávu, aby mohlo dojít k takovému prvotnímu zhodnocení, abychom mohli zvážit celou situaci Eh, od té doby, kdy jsme v plénu mm, představili nebo slyšeli to představení balíčku proti korupci a vyslechli si nebo zjistili, eh, jaké jsou tu výsledky. K tomu, co řekl pan poslanec Lobu z portugalského parlamentu, mohl byste zopakovat ten dotaz? Muito, muito, muito obrigado, senhora. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím to říct jasněji. Vzhledem k tomu, že se tu nacházíme v oblasti hospodářské trestné činnosti. Nicméně, já si myslím, že eh, je možné, aby tato mohla zničit samotné základy Evropské unie a samotné fungování vnitřního trhu, tedy eh, ta trestná činnost, o které tu hovoříme. To znamená, eh, že když jsem si četl zprávy Evropské komise, tak ty spíše obhajují ty, kteří nahlašují a mají tu určité ochranné prostředky pro ty ohlašovatele, ale stejně tak i ty, kteří předkládají stížnosti nebo poskytují určité informace. Tedy vzhledem k té absolutní závažnosti celé situace, já si kladu následující otázku. Jak je možné tedy dát do určité rovnováhy aby to vlastně šlo ve prospěch Evropské unie, jejich hodnot a zachování vnitřního trhu, zachovat tu povinnost, že vlastně to ohlášení nebo ta stížnost by bylo povinné a že ten, kdo o tom ví a kdo to nenahlásí, že i on by měl být trestán. Tedy jak toto sladit, to hospodářské právo a ty základní práva založená na důstojnosti a na tom, že tedy nemáme povinnost něco ohlašovat, jak toto sloučit, jak to sladit ve prospěch tedy obhajování zájmu společnosti. Uh, toto, paní předsedkyně. Ono je to velice složité a je to velká výzva. Perfetto. Allora. Dobře, takže Domnívám se, že tady je třeba rozlišovat mezi různými kategoriemi, které jsme chtěli do zprávy zahrnout při naší práci. Toto upřesnění bylo nezbytné, když jsme konstatovali, že možná terminologie e, určitá může být různě interpretována podle toho, které zemi k tomu dochází. Je třeba tedy rozlišovat mezi mezi kolaboratérem, denunciantem, čili udavačem a informantem. To je aspoň moje zkušenost. Kolaboratér je ten, který podává zprávu o kriminální realitě, o trestných činech, anebo který k tomu patří, který byl spolupachatelem a v určité době toho začal litovat a šel na policii a nabídl spolupráci. Kolaborant tedy. A e, je třeba samozřejmě také, aby i proti němu bylo vedeno trestní stíhání, ale může být použit jako informant. My jsme v našem výboru chtěli také dát určitý politický signál. A sice svědci před justicí, to je něco jiného než bývalí eh, pachatelé trestních činů, kteří spolupracují s justicí. Eh, o svědku můžeme pomýšlet na takové skutečnosti, které ku příkladu vedou k tomu, že vědí o eh, snaze vydírat nějaké obchodní, nějakého obchodníka, když je ten obchodník ohrožen. Když někdo k němu přijde a řekne, ty tady máš fabriku, máš tady obchod, a abys mohl dále prodávat, musíš nám dávat výpalné. Požadují se pak určité sumy od těchto ekonomických aktérů a pachatelé trestních činů říkají, když nezaplatíš, roz zničíme tvůj obchod nebo zavraždíme tvou rodinu a tak dále. Někdo, kdo o tom ví, ale kdo sám není součástí tohoto zločineckého systému, může spontánně rozhodovat, může tedy jít na policii a podat zprávu o tomto pokusu vydírání. A policie potom na základě šetření, které vede, uvidí, Zda v případě eh, tohoto aktéra by bylo možno ho použít jako korunního svědka, který, na kterého se vztahuje ochrana svědku. Právě jste řekl, že tady existuje skutečnost mlčení. A ptal jste se, jak je možné e, tady změnit situaci? Jak je možné chránit někoho, kdo podává určitou informaci? Ku příkladu, Jasné, že občanská společnost pochopila, jak eh, realita vypadá. i když máme různé skutečnosti, jsou také e, různé odstíny v realitě jako takové. Skutečnost, která ohrožuje například ekonomiku, kde potom už neexistuje možnost působit na trhu. Také je možné, že dojde k útoku z různých stran. Já jsem hovořila o tom příkladu ekonomického aktéra nebo informanta, to je realita, kterou já velice dobře znám ve své zemi. Eh, toto vydírání a výpalné, vybírání výpalného, to je prostě realita, která v naší zemi je velice rozšířena. Mafie to velice často používá. Eh, je to něco jako barometr, který určuje, do jaké míry může kontrolovat zemi a to ukazuje, že v určité oblasti prostě mafie je aktivně činná a že e, ostatní musí platit výpalné, jinak by byly jejich obchůdky spáleny či něco jiného. Eh, to je všechno skutečnost, která je velice rozšířena v naší zemi. Pak tady eh, existují určití ekonomičtí aktéři, kteří nechtějí udávat a kteří ze strachu pravděpodobně řekli, že nepodléhají tomuto výpalnému a nejsou eh, v očích zákona oběti, ale komplici a mohou být také obžalováni. ale také existuje a díky bohu se to rozvíjí stále více v mé zemi. Existují stále více obchodníci, kteří se nepodřizují, neplatí žádné výpalné. Nedávno byl nějaký velice známý majitel sicilské restaurace, který každý týden se účastní určitého programu, eh, na prvním programu italské televize, čili jeho restaurace je známa, je to velice známé. Mafie k němu přišla, řekla, že musí zaplatit výpalné. Stalo se to dvakrát o Vánocích a na Velikonoce a on šel rovnou na policii. Eh, ty členové mafie byli zatčeni a co se stalo poté? co tedy informoval policii, šli ostatní členové mm, eh, gangu k matce toho eh, majitele restaurace a ohrožovali ji a tato matka je teď tedy 24 hodin denně hlídana. To je tedy realita v mé zemi, která je velice rozšířena. když se někdo rozhodne jít na policii a pak je chráněn, může to posloužit i jiným obchodníkům, kteří podléhají mm, nebo na které se vyvíjí tlak kvůli výpalnému. Eh, v mé zemi byl zpracován nějaký seznam korunních svědků, kteří mění také svou identitu, jméno, křesní jméno. A stěhují se někam jinam. Eh, existuje tedy seznam korunních svědků, kteří jsou pod ochranou státu a to jsou osoby, kterými jsme jako Italové velice vděční. Ale eh, samozřejmě není nic příjemného eh, být eh, nebo žít pod policejní ochranou. Já to zažívám sama a je to omezení osobní svobody. Ale když tím člověk může vlastně vyslat důležitý signál, může to pomoci i ostatním. A nyní dám slovo ještě jednou panu kolegovi Jakolína, Jakolínovi, který uvede poslední téma a to je téma praní špinavých peněz. E, má na to pět minut a poté budeme mít ještě další kolo výměny názorů, otázky, odpovědi a k tomu prosím pěkně použijte ten zelený list Děkuji vám za eh, vaši přítomnost. Děkuji vám za to, že jste přijali naše pozvání k této výměně názoru s námi. Z toho se všichni můžeme jedně poučit a přenechávám předsednictví kolegovi. Bene, siamo alla, alla terza grande questione. Děkuji. A jak jsem již předeslal na úvodu, tady se jedná o miliardy dolarů. Taková je tedy cena, kterou cena těch ušlých zisků. Proto je důležité vůči tedy těmto finančním rozměrům věnovat tomuto tématu nezbytnou pozornost. V našem dokumentu jsme tedy sepsali ty příčiny, které vedou k praní špinavých peněz a také eh, možné eh, opravné prostředky. Eh, bez pochyby tedy je nutné posílit spolupráci s bankovním systémem, s finančními institucemi, a samozřejmě je nezbytné mít takové bankovní řízení, které umožní nezbytnou míru kontroly. Evropská unie má k dispozici určité nástroje, jak jsme již o nich hovořili, bankovní spolupráce, snažíme se o vytvoření bankovní unie, aby tedy eh, ty podmínky dohledu byly přísnější. Banky musí prokazovat přesně své konkrétní aktivity. V Evropě rozlišujeme komerční banky a investiční banky. A také je zapotřebí nezbytně tedy dohlížet na finančními toky a povinně také označovat ty takzvané podezřelé operace, a to na základě stanovených objektivních kritérií. Je zapotřebí identifikovat příjemce ehm, těchto operací, aby tedy byla možná konkrétní eh, kontrola. Také obeznamovat eh, nové bankovní produkty. A také je důležité identifikovat, kdo vlastně předkládá žádost o provedení takové operace. To je důležité v případě podvodu napojené na krádež identity a následně tedy na praní špinavých peněz. Toto eh, vše eh, se týká jak soukromých, tak veřejných eh, bankovních institucí. Ty všichni musí být zapojeny do tohoto boje, protože se jedná o naprosto nadnárodní přeshraniční uh, zločineckou činnost. Takže je zapotřebí si uvědomit, že je tu ta evropská dimenze, ale umožnit i spolupráci s třetími zeměmi, zejména se zeměmi, které jsou označeny jako ty takzvané daňové ráje. Je jich nějakých 60, jak jsme tedy dospěli k tomuto číslu. Dále Eh, chci ještě říci, že velice intenzivně eh, na tomto tématu pracujeme. Je nezbytné spolupracovat se soukromým sektorem. To samo nám hodně pomůže potírat eh, daňové podvody, daňové úniky. Velká část těchto ztrát je z důvodu daňových úniků. Přejeme si v některých zemích navýšit ještě to nebo v některých členských státech je to fiskální zatížení na vysoké úrovni a to pak vede tedy k těmto únikům. Je zapotřebí posílit ten článek mezi pašování, boji proti pašování orgánů um, nebo uměleckých děl nebo drog. Ono to všechno je propojeno. Často ten, to obchodování s lidskými orgány je zase napojeno na praní špinavých peněz. Takže je důležité se zaměřit na prevenci a na šíření a výměnu informací také bych chtěl říci, že je jisté, že ten zločin praní špinavých peněz by měl existovat ve všech eh, právních systémech všech členských států a tato záležitost by měla specificky eh, spadat do pravomoci eh, nějaké evropské prokuratury, kterou si tedy přejeme vytvořit v dohledné době. Na závěr bych chtěl říci, eh, že tedy tu hrají určitou významnou roli odborníci, profesionálové, obchodní komory nebo finanční zprostředkovatelé. To jsou zase důležité důležitá místa, kde již můžeme identifikovat určité podezřelé operace, které mají ten nadnárodní charakter. Já si myslím, že toto je zásadní eh, a v podstatě v zásadě takové jádro toho dokumentu, který jsme dnes eh, dopoledne schválili a samozřejmě, že i vaše přispění jej může obohatit, vylepšit, eh, aby dosáhl tedy ten eh, výborný definitivní verze. Děkuji vám, pane Salvatore. Já jsem z Británie, eh, jak asi uh, si typnete z toho, jak hovořím. A chci říct, že máme teď eh, dva řečníky, senátora Pierre z Francie a potom uh, litevsky, to neumím úplně říci, pan Halgis Kazeta z Litvy. Vzhledem k tomu, že máme dost času, uh, dostali jsme se do předstihu, tak uh, i když konkrétním tématem je praní špinavých peněz, eh, kdybyste eh, kdokoliv se chtěl vyjádřit k eh, čemukoliv jinému, bedlivě tady posloucháte celé odpoledne, můžete říct si, co je, nebo hlavně, hlavní signál je, že musíme všichni spolupracovat na tomto problému. Tak, pane senátor Pije, teď máte slovo. Welcome. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dvě velice prosté otázky. Technika praní špinavých peněz je identifikována. E, první forma potírání její, e, první technika potírání špinavých e, peněz znamená vést velikou aktivní výměnu informací mezi jednotlivými členskými státy a dodávat odvahu iniciativám aniž se čeká na formulování požadavku zkoumání a vzdělávání. Čili v potírání špinavých peněz neexistuje žádná původní bari- bariéra, včetně našich evropských států, eh, které třeba musí chránit bankovní tajemství. Um, tak to je mimořádně na místě. Eh, děkuji vám. A teď pan Algis Kazeta. Prosím, řekněte, jak se správně vyslovuje vaše jméno. Je to Algis Kašeta, pane předsedo. Příslušné eh, orgány Evropské unie mají eh, za povinnost pomoci, e, pomáhat justičním orgánům ve členských státech. A já bych se k tomu zeptal na několik věcí. Jedna z, jeden z nejdůležitějších partnerů pro ochranu finančních zájmů Evropské unie je úřad OLAF. Otázka e, reformy tohoto úřadu je e, v podstatě již vyřešena, ale v parlamentu stále probíhá debata eh, nápravy právního eh, základu pro fungování tohoto úřadu. Spoždění eh, právních aktů by také mohlo vést k spoždění činnosti nebo fungování, nebo frutazí, k frutavu fungování tohoto úřadu. Jak toto vnímáte jako výbor? Děkuji. Chce si vzít ještě někdo eh, na eh, slovo? Teď jsme měli tady dva řečníky z oficiálního seznamu, ale jinak eh, Salvatore Jakolino odpoví a já se k tomu slušně vyjádřím. Ale každopádně teď máte možnost se ještě přihlásit. Nevidím, že by tady někdo mával, ale pořád jako můžete. A já se omlouvám. Ještě omlouvám. Prosím, máte slovo a řekněte, představte se, prosím. Já jsem eh, z řeckého parlamentu Patrianaku. Eh, musím říct, že mě velice zaujala prohlášení eh, paní předsedkyně a členů výboru. Je zřejmé, že jste Eh, velmi odhodlaní a to je důležité, abychom se někam dostali. Ale uvědomí si, že to má ta celá věc má eh, ještě sociální eh, rozměr, že ten přístup nemůže být jenom ekonomický, protože ty dopady korupce a praní špinových peněz nebo výsledků z trestné činnosti, výnosů z trestné činnosti to není jenom eh, kriminologická věc, ale má to také dopad na eh, společenskou soudržnost. Naleptává to eh, takové zásady, jako je rovnost a nediskriminace. A je to o, o nebezpečí pro demokracii samotnou, protože to vlastně podkopává důvěru lidí v instituce, v a také to znesnadňuje prosazování e, státu samotného. A proto je třeba koordinovaný e, přístup, kde bude mít e, řádnou strategii k boji s korupcí. U nás v Řecku je velká politická, velká politická vůle a v posledních letech jsme byli svědky zrození skutečné strategie Eh, protikorupční, kdy šéf toho boje odpovídá přímo eh, premiérovi. Aniž bych zacházela eh, do zbytečných podrobností, tak se snažím říci, že není možné mít efektivní politiku, pokud nezačnete tím, že vytvoříte politickou vůli. Instituce musí plně fungovat a nemohou existovat mezery. A pokud jsou se jakýmkoliv způsobem podkopány, tak to vytváří podněty pro organizovaný zločin. Nalezne eh, slabá místa v systému a samozřejmě hm, to se týká i práva. A eh, soudního systému, který musí reagovat včas. Takže eh, mm, musíme si uvědomovat, že soudní systém eh, zaostává za eh, pachateli. Ty jsou o krok napřed. Musíme se snažit uplatňovat společné přístupy, společné postupy, protože praní špinavých peněz je mezinárodní záležitost a pokud by to neexistovalo, tak Mm, by neexistovaly ani jiné typy eh, zločinů. Tohle to eh, před, před, před, předchází jiné oblasti. Děkuji. Děkuji ještě někdo. A, a... na pořád máte každopádně šance, ale teď dám slovo Salvatoremu. Bill, grazie presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Takže k odpovědím to, co řekl francouzský kolega, právem hovořil o těch hlásicích místech, místech oznamování v členských státech. Tady je zapotřebí e, skutečně spolupráce a mohu uklidnit, protože v, naše, v naší zprávě odstavec 42 se počítá s touto nezbytností vyměňovat informace ještě než se nahlásí podezřelé transakce. To je tedy povinnost sbírání informací a jejich předání příslušným úřadům, aby tato, tyto operace a transakce mohly být zastaveny. Netýká se to jenom bankovních transakcí, ale je to důležité. Co se týče bankovního tajemství, Rád bych připomenul, že před dva týdny, dvěma týdny se konal summit G20, kde bylo řečeno jasně, že státy, které jsou nej, mají nejrozvinutější průmysl, musí prolomit bankovní tajemství. Já jsem byl ve Washingtonu a hovořil jsem tam s náměstkem ministra financí Spojených států a vyměnili jsme si informace vzhledem k tomu, že tady existují skutečně koncens na to, že třeba prolomit toto bankovní tajemství. V naší zprávě také eh, vyzýváme komisi k tomu, aby byl předložen legislativní návrh. V tomto ohledu. Stejně tak jako druhá a třetí směrnice o praní špinavých peněz, i ty se opírají o tuto společnou vůli vyměňovat informace a také je to poukázáno nezbytnost, aby nejrůznější úřady tuto informaci si vyměňovaly eh, aby došlo k přenosu informací a další eh, k otázce litevského kolegy. OLAF jistě vznikl proto, aby chránil ekonomické zájmy Evropské unie. Přesto jsme přesvědčeni o tom, že často informace o LAVu členským státům nepřinášejí požadované výsledky. Jakmile by byl zřízen úřad Evropského státního zástupce. Otázkou je, jakou by měl roli. Byla by to správně technická role pro OLAF, aby pracoval pro Evropského státního zástupce. E, e, bylo by to potřeba e, spojit s Eurojustem a spolupracovat i s ním. Co se týče mm, poslední úvahy související s tím, o čem se zmínila řecká kolegyně, Tady se nejedná pouze o ekonomickou dimenzi tohoto jevu, s nímž se zabíráme, zaobíráme. Eh, víme, jaký dopad to má na společnost. A vlastně to také podkopává sociální soudržnost v zemích, Eh, které jsou již tak chudé a tyto kriminální systémy způsobují, že jsou ještě chudší, protože ohrožují legální ekonomiku. To tedy nesouvisí s právem a pořádkem. Je třeba, aby existovala politická vůle. Evropský parlament si přál tu, tento zvláštní výbor, a teď je tedy na řadě komise i členské státy. Je třeba dosáhnout toho, aby primát politiky se odrážel v naprosto konkrétních krocích. Zákony nestačí. Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom měli nějaké jednotlivé text, jednotné texty. Je to obtížné, ale nezávisle na právních ustanoveních je zapotřebí zcela konkrétní chování zcela konkrétní postupy, eh, protože eh, praní špinavých eh, peněz souvisí se špatnou či chybějící zprávou věcí veřejných ale chybí také dobrá, dobré řízení u některých bankovních domů. Už jsem k tomu něco řekl před chvílí. Nejedná se jenom o politickou vůli, ale také o schopnost vzájemně spolu hovořit mezi úřady, kteří, které jsou příslušné. Je třeba naslouchat si a vyměňovat si informace. Zejména eh, ty orgány eh, a úřady by měly by měly fungovat, které mají kontrolní funkci. Když se podíváme na skutečnost, že 11 000 miliard dolarů eh, praní špinavých peněz každý rok je uskutečňováno. Řada států by s těmito penězi mohla zvládnout eh, jejich finanční a ekonomickou krizi a e, prospělo by to obecnému blahu, kultuře i sociálnímu budování státu. To je tedy směr, kterým se chceme vydat, abychom to v rozumné době také uzavřeli. Okay, um, just, just a couple of comments. Ano, jen několik připomínek panu senátorovi Pierovi z Francie. Pokud eh, tu mám správně poznámky, že by to měla být výměna informací přeshraničně i mezi členskými státy, my s tím to naprosto souhlasíme. A my jsme minulý týden ve Spojených státech, ostatně o tom hovořila předsedkyně i pan Salvatore Tanje. A my jsme se tam mnohé dozvěděli a z toho, co jsem zaslechl, my jsme se setkali se starostou Julianem, starostou New Yorku. On uplatňuje tu politiku nulové tolerance a, a bylo to velice účinné a on toho dosáhl tím způsobem, že různé policejní složka v různých částech eh, Mm, New Yorku v podstatě před jeho mandátem působili odděleně a nikdo neměl obrázek o tom celkovém zločinu v New Yorku. Takže k čemu došlo? Všechny ty databáze byly spojeny a veškerá ta policie díky tomu získali obrázek o tom, jak na tom ta situace je. Tam mohli poukázat, tam je ten zločin závažnější, na to se soustředíme a splnili své cíle jenom tím, že propojili databáze a získali ten přesný náhlas. Je to velice jednoduché, je to zřejmé. A ještě eh, další příklad z Washingtonu. Američané eh, kteří zjistili, že v průběhu 11. září bylo tedy nedostatečná důvěra mezi CIA, FBI a podobně. A ti to nyní vytvořili taková sjednocená eh, centra nebo centra fůze. Ve Spojených státech bylo 18 500 různých agentur um, na nejrůznější úrovni od FBI, CIA až po ty místní šerify v nějakých vesničkách. Každý tedy samozřejmě dělal svoji práci, vzájemně nekomunikovali. Každé to své město, každý stát měl tedy svůj úřad, kam ta místní agentura posadila toho eh, určitého úředníka a tam prostřednictvím něho si sdíleli ty informace a to je přesně, pane senátore, to tajemství toho, co hodláme dělat. Vy jste francouz, já jsem angličan a naše země eh, tisíce roky proti sobě bojovaly a ono stejně i ve Francii je to uh, a podobně. Já když říkám v Spojeném království, abychom si sdíleli informace s francouzi, lidé mi na to budou říkat, to je nepředstavitelné. Um, um, ve Spojeném království máme tu stranu UKIP, která vede k navyšování xenofobismu a podobně. Ono je to také hodně na tom, jak národní vlády nás budou přesvědčovat, abychom spolupracovali. My, členové parlamentu, pro nás je to zřejmé, ale ještě to nefunguje, protože je tu ta nedůvěra a podobně. Ono je to primitivní, ale my bychom to měli tedy nějak změnit. Myslím si, že s tímto Salvatore i ostatní budou souhlasit. K tomu, co řekl pan Kašeta, Al, uh, Salvatore na to již odpověděl. Olaf, to je otázka politické vůle, aby členské státy něco dělali. To je zase ten stejný problém. Uh, na jednom z našich slyšení eh, byl zástupce Olafu a bylo nám řečeno, že 90% zpráv OLAFu je zasíláno do členských států, protože tam jsou ty státní zastupitelství. Tady nemáme ještě toho evropského prokurátora. To znamená, posílají to do členských států a v podstatě nikdy se s tím dál nic neděje. To znamená, že OLAF něco zjistí a nikdy se s tím eh, dále nic nestane. Takže to je opravdu velký problém s OLAFem. Je třeba to nějak podpořit. Zase je to otázka pomoci proti národním vládám. A omlouvám se, že to tak rozebírám ještě k paní Patrianaku. Sociální dimenze, zase naprosto s vámi souhlasíme, protože organizovaný zločin ničí pracovní místa, navyšuje nezaměstnanost, narušuje společnost, všechno to ničí. My nevíme, proč padl starý Řím, možná proto, že nevypořádali s těmi zlými ve společnostmi. Máte naprostou pravdu a celý náš výbor s tím souhlasí. Zase je to otázka té politické vůle a toho, abychom je dostali mezi těch 27 členských států a 28 od července, aby pracovali společně. To je vše. Tady samozřejmě náš sekretariát má velkou pravomoc a bylo mi řečeno, že venku je již připraven koktejl a pokud nikdo nechce ještě něčím přispět do diskuze, tak já bych chtěl říci za poslance Evropského parlamentu, že vám všem děkujeme za to, že jste sem přicestovali a věnovali jste váš čas tomuto setkáním a co ještě důležitější, abychom i nadále byli v kontaktu, aby nebylo jenom tady to jedno setkání a pak se to všechno rozmělnilo. Musíme využít tohoto našeho přátelství a opravdu um, vynakládat nějaký nátlak, aby to uh, nějak pokračovalo. Ano, pane předsedo. Já doufám, že i v těch nadcházejících dnech vám budeme moci zaslat ten kompletní text. Do Můžete nám tedy zaslat i písemně vaše návrhy, abyste obohatili náš závěrečný text. Takže venku, venku čeká koktejl, máte-li chuť, prosím.